mikrofon, prosím No. Takže děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko, kolegové, dámy a pánové, přeji vám dobré ráno. Eh, v nedávné minulosti jsme neměli tolik příležitostí Eh, abychom chválili Evropskou unii za něco velice konkrétního, hmatatelného. Musím říci, že evropské letectví bylo úspěchem díky Evropské unii. Představte si, že před 20 lety eh, letecký transport a možnosti a příležitosti pro spotřebitele byly daleko menší. Myslím si, že letání na víkend někam v Evropě nízkonákladovými společnostmi bylo těžko představitelné. Letectví v té době eh, bylo jenom pro omezený počet lidí. A toto, co projednáváme, je konkrétní význam evropského jednotného nebe a liberalizace, která se nám podařila zařídit na úrovni Evropské unie. To znamená zvýšené příležitosti pro přepravu. Neznamená to, že bychom neměli žádné výzvy. Mohl bych vám jmenovat aspoň některé z nich ekologické cíle. Domnívám se, že nikdo dnes nebude popírat, že potřebujeme pokračovat se snižováním emisí ve letecké dopravě, digitalizace. Je to více než rok, kdy komise předložila svůj plán pro čelení těmto výzvám a e, navrhla zahájení vyjednávání s hlavními partnery, revidovat pravidla bezpečnosti agentury pro letecký provoz, revidování určité interní mm, regulace a už jsme začali pracovat na některých z nich, ale zároveň se stále ještě očekávaly jiné návrhy komise. Sektor letectví eh, vyžaduje samozřejmě vysoké investice do ekologie i do přepravy a my máme svou vizi pro investice, které činíme dnes a které budeme činit v budoucnosti a musíme mít vizi, řekl bych, až pro příštích 50 let. To je do určité míry eh, řekněme, účel této zprávy, snaha najít určité praktické alternativy pro to, co dnes nefunguje, abychom předložili určité návrhy pro budoucnost. Obávám se, že nemohu vyčíslit všechny z nich, ale dovolte mi, abych udělal několik bodů. Za prvé, rozvíjení index konektivity založený na přidané hodnotě všech druhů přepravy pro racionalizaci investic a pro zlepšení sladění přepravních sítí v Evropě právě zlepšením konektivity. Tento index může umožnit politikům činit správná rozhodnutí pro územní soudržnost. Za druhé eh, naleze další letecké trasy v letectví, aby se zamezilo určitým nesrovnalostem, ke kterým dochází. Eh, toto eh, byla součást diskusí s některými mými kolegy a slibuji vám, že ujasním komisi, že toto konkrétně znamená, že chceme dávat evropskou značku, evropské razítko, abychom zdůraznili, že tento prostor evropské letectví musí mít prioritu nad vnitrostátními eh, lety. Ale to není nic proti jednotlivým státům. Naopak to je přijmout, to znamená přijmout povinnosti, které máme. No já mohu být velice stručný, co se týče bezpečnosti. Myslím si, že musíme Eh, čelit situaci tím, že budeme zvyšovat konkurenci, to by spíše škodilo cestujícím. To je možnost pro naše letecké společnosti. Musíme tady mít bezpečnostní doložku a to znamená, že to všechno budeme sledovat při vyjednávání intermodalita. Eh, to je velmi významný prvek této zprávy, protože velice často, promiňte, protože často, když hovoříme o modu přepravy, zejména letectví, máme tendenci odděleně to diskutovat o jiných způsobů dopravy. A na závěr, dámy a pánové, bezpečnost. Je třeba připomenout, proč to je teď největší obava. Samozřejmě potřebujeme lepší koordinaci zpravodajských služeb, zlepšení leteckého vybavení ale eh, nesmíme eh, tuto zátěž přenést na cestující. Eh, chceme vytvořit takový systém, kde dobrovolně se mohou registrovat jednotliví cestující, aby prošli bezpečnostními kontrolami. Je tady celá řada dalších návrhů. Možná, že budeme mít příležitost o nich rovněž diskutovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní pan Kristensen. Tak for det, Děkuji, pane předsedající Rád bych kolegům z výboru pro dopravu a pro zaměstnanost poděkoval za to, že jsme dobře spolupracovali ku prospěchu zlepšení situace v letectví. Potřebujeme lepší pravidla, současná pravidla nejsou dost dobrá. Platí to jak pro podniky, tak pro pracující v tomto sektoru. Honba za co nejlevnějšími letenkami vede k tomu, že podmínky se čím dál tím více zhoršují a pravidla jsou brutálním způsobem zneužívána. Musíme nyní zajistit a vytvořit bezpečné a řádné poměry. Nesmí být pochyby o tom, ve které zemi se budou platit daně a ve které zemi bude poskytovat na sociální ochrana. Toto se musí dobře vyjasnit. Přijetím této zprávy eh, ukážeme jako Evropský parlament, že žádáme komisi, aby předložila návrh, který zajistí bezpečné a dobré pracovní podmínky. Toho musíme učinit ku prospěchu budoucnosti evropského leteckého sektoru. Děkuji. Nyní za komisi paní Bulc. Dobré ráno, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji za příležitost k vám promluvit a vyměňovat si společné názory ohledně letectví. Vítám vaši starost vlastní iniciativy, která poskytuje komplexní pohled na sektor letectví. Myslím, že pan Telička a pan Kristensen odvedli mm, velice velký kus práce, včetně i spolupráce s jejich výbory je důležité pro naši ekonomiku a pro naše občany. Hovoříme o 110 mil, miliardách pro evropskou ekonomiku a o milionech pracovních míst. Je to 26 celosvětového trhu, které, který zaujímá naše letectví. To znamená, že tento sektor si vyžaduje veškerou naši pozornost. Je jasné, že se tímto musíme zabývat jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni. Ráda bych se nyní zaměřila na tové body vaší eh, zprávy. Za prvé vnitřní trh. Plně podporuji eh, podporu pro eh, letectví. Každý rok 5 miliard eur se ztratí, protože jsme nedokázali pokročit se Single European Sky s jednotným evropským nebem. Je zapotřebí dokončit jednotný evropský trh pro letectví. A proto komise zahájí studii proveditelnosti ohledně eh, horního vzdušného prostoru v EU, abychom zjistili, jak můžeme eh, zaplnit tato ještě eh, nevyřešená místa týkající se našeho letectví. Potřebujeme také dohodu a dohody v rámci celé EU, abychom mohli uniformním způsobem postupovat ve všech fázích vyjednávání. Co se týče konkurenceschopnosti letectví, beru na vědomí eh, váš důraz na eh, přivábení zahraničních investic. Na to potřebujeme mít eh, rovnou hospodářskou soutěž. V současné době uvažujeme o nových opatřeních, tak abychom zajistili regionálně i po celé Evropské unii Eh, jasné rovné podmínky. Už na jaře bychom měli mít připraven dokument, který bude obsahovat nové hlavní směry ohledně eh, eh, řízení a kontroly, tak abychom byli schopni prosazovat tato opatření. Potom nová pravidla pro tuto veřejnou službu a z roku 2004 musíme nahradit text, abychom měli spravedlivá pravidla, tak abychom měli důvěryhodný nástroj, který nám umožní efektivně efektivně čelit eh, tomu, že eh, leteční přepravci z EU eh, se potýkají s neférovými praktikami přepravců z třetích zemí. Potom standardy, to je další téma. Ráda bych se dříve zmínila o bezpečnosti. Jak víte, podpora revize základního řízení o letectví Poukazím na to, že EASA by měla mít dostatečné zdroje i lidské zdroje na to, aby mm, toto mohla e, efektivně e, provádět. Hned v pondělí začneme o tomto jednat, až jsem se jistá, že bez e, dalšího zdržení budeme schopni stanovit lhůtu pro dokončení tohoto tématu a věřím, že to bude za malckého předsednictví. Co se týče životního prostředí, zaměřujeme se nyní na globální systém. Jde nám o to, abychom dosáhli eh, uhlíkově neutrálního růstu pro letectví a budeme usilovat jako komise o to, aby se to dělo globálně. Letectví je globální eh, způsob podnikání a žádná země nesmí zůstat pozadu. Návrh, který byl přijat v tomto měsíci, ukazuje na to, že komise chce eh, využívat tento regionální evropský systém ETS eh, prosazovat v rámci eh, Evropského hospodářského prostoru. K sociálním otázkám bych ráda poznamenala otázku sociální politiky, kterou také zmiňujete ve vaší zprávě. V naší eh, strategii pro letectví jedná se o komplexní problém. Komise v květnu 2016 uveřejnila dokument, který který se zabývá eh, mobilními pracovníky s ohledem na piloty a eh, palubní posádky. Eh, jedná se také o domovské země leteckých posádek, to je tam jasně stanoveno. Toto je součást našeho dalšího hodnocení nařízení o leteckém sektoru a budeme si tím dále zabývat ve strategii pro letectví. Komise usiluje o posilování sociálního dialogu v letectví. Sektoriální eh, Sociální dialog poskytuje možnosti jak pro sociální partnery, tak pro komisi, aby lépe hodnotili a lépe řešili eh, různé otázky eh, v oblasti letectví. Stejné bezpečnostní standardy se musí eh, vztahovat na všechny, nehledě na druh jejich smlouvy. Já se nadále zkoumá jednotlivé aspekty jednotlivých podnikatelských modelů a budeme nadále blízce sledovat eh, vývoj na trhu a budeme jednat tam, kde to bude nutné. Sociální dialog je zásadní. Komise je aktivní a spolupracuje aktivně se sociálními partnery, členskými státy i dalšími aktéry a stranami. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za výbor Envy. Promluví pan Sani. Děkuji. Také chci přivítat ehm, to, že tato strategie se zaměřuje na určité eh, výzvy, protože se jedná eh, o Eh, podmínky jak pro mm, eh, cestující, tak pro posádky i eh, otázky životního prostředí. K tomu se právě vztahuje stanovisko Výboru pro životní prostředí. Snažíme se snižovat dopad letectví na životní prostředí a proto chceme, aby nové technologie byly uhlíkově neutrální. Byl bych rád, kdybyste Eh, nám v tomto eh, pomohla, je zapotřebí zmínit také úlohu členských států. Rád bych eh, pozbudil členské státy k tomu, aby implementovali dohodu o jednotném evropském nebi a také dokumenty o právech pasažerů. Děkuji za výbor IMCO. Paní Vambosoit. Děkuji, pane předsedo. Na výboru pro vnitřní trh chceme lépe chránit cestující. V dnešní době jsou cestující velice často eh, přenechány svým problémům, například když mají nějaký problém se svou cestou, neví, kdo je může informovat a kde si mohou stěžovat. A dále bychom také rádi zajistili, aby pokud si někdo, ať již online či offline, zarezervuje letenku, tak musí mít stejná práva. Není možné mást spotřebitele cenami, které jsou odlišné od té původní ceny, která se ukáže jako první. A i bezpečnost se musí dobře zohlednit, to tady bylo již zmiňováno, potřebujeme nové kontrolní technologie a přiměřené tresty pro ty, kteří nedodržují standardy, což učiní cestování bezpečnější a zkrátí dobu cestování. Jsem zklamán, že do výsledného textu se nedostala více elementů z našeho návrhu, návrhu výboru IMCO, nebo by přispěli ještě více k lepšímu upra- lepší úpravě letectví a bezpečnějšímu letectví. Děkuji, nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny, za Evropskou stranu lidovou, paní Klun na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vítejte. Chtěla bych poděkovat panu Teličkovi ve jménu výboru TREN za jeho práci a za slaďování našich postojů k této zprávě. Když se podíváme zpátky na posledních 20-30 let a díkáme, díváme se na to, co jsme získali při regulacích v Evropském jednotném nebi, co to přineslo turistice, obchodu, propojováním regionu a měst, bylo to ambiciozní a znamenalo to také větší propojování lidí v Evropě. Teď potřebujeme další krok, další ambice a dohody v letectví jsou velice naléhavá. Tady musíme pokročit a to zaznívá naprosto jasně i ve zprávě komise. Evropa potřebuje letectví, ale zatím prostě tady máme velkou konferenci Pacifiku a Středního východu. Musíme tady usnadnit evropským leteckým společnostem a evropskému letectví, aby vyšovali pozornost rychle rostoucímu vnějšímu trhu. My známe výhody zahraniční aviace, když se podíváme na to, že se zdvojnásobily aktivity i z balkánských zemí, podobně Kanada a Spojené státy. To znamená, že je nutné reagovat na to v evropském letectví. Musíme se podívat taky sami na sebe a uznat, že tady máme potíže Eh, známe, <clears throat> že eh, dva miliony eh, nedostatku přepravy cestujících budeme mít do roku 2030, ale to musíme si uvědomit, že tady jsou také pracovní příležitosti. Stále ještě tady jsou nevyřešeny některé problémy evropského letectví, jako se práva cestujících a podobně. Komise je na čase, aby evropské letectví eh, eh, bylo rozvíjeno. Má tady velké příležitosti, když dobře bude čelit svým výzvám. Dnes děkuji mnohokrát a nyní ve jménu socialistů a demokratů má slovo paní Ayala Sender. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Za prvé chci poblahopřát panu zpravodajovi Teličkovi eh, za trpělivost, kterou měl při vyjednávání o této zprávě, která počítala s tím, eh, nebo eh, rozvíjela budoucnost letectví aby pokročilo dál, eh, zejména se zohledněním té budoucí visí, ale jak správně řekl, musíme také pohlednout zpět a, eh, a přistoupit k tomu holisticky v této klíčové době změn, zejména v sektoru letectví. A proto je třeba podívat se zpátky na zem. Je třeba zohlednit, že ten potenciál, eh, který sebou přinesla demokratizace cestování a otevření trhu, zcela jistě přinesl také určité problémy například problémy kapacit letecké přepravy. A tady si myslím, že je dobře eh, jaké jsou návrhy, a které, nad kterými jsme se dohodli, abychom usnadnili a zlepšili kapacitu letectví v rámci územní soudržnosti a abychom také přidali větší význam teritoriálním eh, let letištím, abychom zlepšili transevropské sítě, ale tomu může pomoci právě i zohlednění tohoto aspektu. A proto e, děkuji mnohokrát také za tu sociální část, která je zakotvena ve zprávě. I tady musíme konat. Proto úspěch pro cestujících musí být sladěn také se zlepšením podmínek pro zaměstnanců. Když nebudou vydělávat, nebudou cestovat, musíme zaručit jejich lepší odměňování, aby i oni mohli cestovat. A e, proto nemůžeme nadřadit e, naše zájmy pro hájení pouze zaměstnavatelů. Co se týče techniky a technologie, myslím si, že tady máme dobrý přístup pro zlepšení financování a v rámci nového víceletého finančního plánu musíme to zohlednit v rámci propojování Connecting Facility. Kromě toho e, mezinárodní smlouvy. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko, a e, vyzývám komisi, aby tady jednala stejně tak, jako musíme my, abychom zajistili kvalitu letectví, sociální zohlednění i ekologický faktor a abychom také zdůraznili význam regionů i v tom globálním světě. A <clears throat> tady na stole je ještě jedna možnost a to je recyklace letadel v rámci nové cirkulární ekonomiky, e, kterou zahájila Evropská unie. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní za EKR na dvě minuty paní Foster. Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám, pane, paní komisařko. Především bych chtěla velice poděkovat Pavlovi Teličkovi. Odvedl vynikající práci a výborně se s ním spolupracovalo na této zprávě o letectví. 99% té zprávy je vynikající podle mého názoru a plně ji podporuji. Ale je tu závažný problém, protože výbor pro zaměstnanost měl exkluzivní kompetence podle pra, eh, článku dacího řídu 55 a profesionální piloti eh, evropských eh, aerolinek mají zvláštní smlouvy, které ohrožují pasažéry. Musíme dávat pozor na různé smlouvy. A například v této zprávě by neměla, neměl být text o, té, o těch domovských eh, letištích. Letectví je nejvíce regulovanou eh, druhem dopravy. Eh, vztahují se na ně velice přísná pravidla a ty musí plnit jak piloti, tak Eh, letový personál. Takže ta opatření jsou provokativní, zavádějící a neopodstatněná. A navíc se nám nepodařilo pozměnit eh, ty příspěvky od výboru EMPL. My jsme se několikrát zmiňovali o dobrých pracovních podmínkách, o potřebnosti eh, vysoké úrovně dovedností, kvalifikace a potřebujeme dobré kontrakty. Abych to uzavřela, tak to posíláme špatné signály z tohoto výboru, protože to vypadá, že pro evropské eh, pasažéry není bezpečné létat evropskými aerolinkami. Eh, budou pak připraveni platit eh, za evropské letecké společnosti letenky. A já vím, že pan pan Telička rozumí eh, tomu, co říkám. Paní komisařko, musíme dávat pozor na to, když umožněme výborům, aby měli tak silný, eh, mm, tak silnou možnost eh, ovlivňovat text zprávy. Já teď hovořím za výbor pro dopravu a my se proto máme zaměřovat na otázky, které se týkají dopravy. Děkuji vám za, za Alde, paní Meissner. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Komise předložila velice dobrý návrh pro strategii pro letecký sektor v Evropě a nyní máme velice dobrou zprávu Pavla Beličky, kterému bych chtěla skutečně velice poděkovat. Skutečně je tomu tak, že na světě je čím dál tím více lidí a tím je plnější, čím dál tím více vzdušný prostor. Nejsou to jenom cestující, ale i náklad, který se takto přepravuje a myslím si, že je velice dobré, že Pavel Belička řekl, že chceme něco eh, jako na dálnici ve vzduchu, už máme námořní dálnice, silniční dálnice, takže to je, myslím, velice dobrý nápad. Měli bychom si tedy zvážit, jak něco takového vytvořit, jak pro to vytvořit prostor. A pak je třeba zachytit všechno, co se nám pohybuje ve vzduchu. Nejde pouze o velká letadla pro cestující, eh, mm, pro dopravu osob, ale jsou to také malé soukromé letouny. To vše je třeba zachytit, pojmenovat. Potřebujeme spravedlivou hospodářskou soutěž, nejenom ten mezinárodně mezi, mezi Mm, mezi letiště, například Frankfurt je velice důležité mezinárodní letiště, ale už Istanbul je dál, předhonil Frankfurt. A pak je tady důležité si uvědomit, že v rámci aerolinek je někdy konkurence taková, že již má pocit, že ne, všechno probíhá férově, potřebujeme tedy dobrá pravidla. Dále musíme být ekologičtí v letecké dopravě. Já již už jsem slyšela o určité možnosti ekologického pohonu, tom, že to již jde u letadel, že nějaké takové letadlo existuje, to by bylo výborné. Musíme být samozřejmě také dobré podmínky pro zaměstnance, lepší bezpečnost, více práv pro cestující a společný evropský letecký prostor. Eh, já vím, chtěla bych říct, že je velice zvláštní, že již dva roky je tato legislativa blokována, měli bychom mít jasné přímé linie, ale zatím od nás, eh, zatím vlastně u nás v Evropě létáme si sem tam, Není, nejsou to rovné linie, bylo by vhodné, aby ta legislativa konečně přišla. Děkuji. A nyní paní Konečná. Předající, vážená paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové

Děkuji. Pane předsedající letecká doprava eh, nabývá čím dál tím více na objemu v dnešní době, což znamená, že lidé jsou více mobilní, to je velmi pozitivní, ale emise z letadel také velice silně narůstají. Proto potřebujeme politiku, která dovolí zvýšenou mobilitu, ale zároveň sníží emise. Pro nás zelené je velmi důležité, aby letadla, stejně tak jako veškeré jiné dopravní prostředky, platila za své emise či ekologické, či omezovala své škody, které působí na životním prostředí. Zde je třeba se soustředit na technická řešení. Přejeme si spravedlivé pravidla hry, rovné pravidla hry pro všechny, kteří se zúčastní eh, letecké dopravy, tak abychom měli dopravu ekologičtější. Například i z ohliska intermodality, mám tím na mysli vlaky, noční vlaky a také letadla šetrnější vůči životnímu prostředí. Je důležité, aby letadla platila za náklady, která způsobuje. Není možné, aby eh, neplatila daně či DPH a byla tolik subvencována pomocí peněz daňových poplatníků. To není vhodné. Včera jsme odhlasovali reformu systému ETS. Je třeba, abychom také v oblasti letectví zavedli i to, že i letectví bude platit za škody, které působí na životní prostředí. Ovšem včera něco takového neprošlo. Jsme toho názoru, že členské státy by měly v této oblasti pokročit a jasně vymazit cenu, cenu toho, jak letectví škodí životnímu prostředí. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní za EFDD na dvě a půl minuty pan Paxas. Děkuji vám. Chápu toto zprávu velice pozitivně. Letectví je velice důležitý aspekt pro našeho hospodářství, bezpečnost je velice důležitá věc, také potřeba jednotné nebe, tomu všemu rozumím, rozumím těm návrhům. Ale ty modely letectví eh, a eh, zabezpečení bezpečí v letectví je nezbytné, to bych chtěl eh, zdůraznit. Od striktní regulace bychom ale měli přijít k hospodářské soutěži eh, v leteckém sektoru. Malá letiště by měla být naší prioritou. Komise by se na to měla zaměřovat. A mm, finanční opatření členských států by mělo umožňovat to, aby se uchovala eh, malá regionální letiště. Jako člověk, eh, který více než 40 let měl pilotní licenci, některé věci nechápu, eh, pane Teličko, ani někteří moji kolegové, kteří jsou také letci. Hovoří se o nezaměstnanosti mládeže. My se nezaměřujeme na, na sportovní letectví, na sportovní letiště. Nechápu, proč požadavky na letecké organizace jsou, se nekontrolovaně navyšují, zejména co se týče těch veřejných organizací. Proč požadavky na soukromé uživatele Eh, v letadle, které mají dvě až čtyři místa, jsou tak striktní jako pro Boeingy. Nechápu, proč eh, inženýři, eh, technici, kteří vytvořili bezpečná letadla, jsou tak, eh, eh, jsou tak tímto způsobem zmíněna. Nevím, proč čekáme tolik času na eh, letištích. Ehm, nechápu, jak jsou chráněna práva pasažérů. Když přijdu na letiště a zjistí, že jejich letecká společnost stávkuje. A to nemluvím o pilotech Za L, paní Arnotu. Děkuji vám, paní, pane předsedající. Více než 30 let jsem pracovala v Air France a bohužel jsem mohla konstatovat, jak eh, funguje nefrová konkurence. Eh, kvůli velké deregulaci a úsilí o ziskovosti Evropská unie vytvořila eh, rámec, který umožňuje lepší podmínky Ehm, low-costovým a zahraničním společnostem než našim vlastním. Musíme mít na paměti, že právě naši hlavní historičtí operátoři umožnili ehm, vývoj velkých letišť, ale teď ehm, ta obchodní stránka podnikání probíhá spíše mezi podniky, které nejsou evropské. Vzpomeňme například Airbus, který delokalizoval je tu rozpočet, který byl věnován na e, vývoj, ale e, přitom se snížil počet zaměstnanců. Vidím, že to je e, ne, netolerovatelná úroveň protekcionismu. Já si myslím, že právě opak je problematický. Evropské instituce už 40 let budují eh, volný, volnou výměnu a volný pohyb eh, zboží a služeb jako dogma, což eh, nepomáhá leteckému sektoru. Navíc letecký sektor se v posledních letech musí potýkat s neferovou hospodářskou soutěží zvenčí. Je to merkantilistický postoj komise. Vy, sami, mm, vy sám jste byl, pane Teličko, členem Evropské komise, takže Eh, víte, oč se jedná, nemusím to připomínat, my musíme hájit pracovní místa v našich podnicích, musíme hájit naše eh, podniky v Evropské unii eh, pokud si myslíte, že protekcionistický rámec pro letectví je populistický, dobře přijímám tuto nálepku. my jsme museli usilovat eh, o to jako eh, státy, aby naše podniky nezmizely eh, tváří tvář zahraniční konkurenci, ale nyní k tomu již nemáme práva. Vzpomeňme například na kontrakty, které nyní jsou pro nula hodin anebo takzvané oseveče. A já teď spolhám na dobrou vůli Evropské komise, je zapotřebí, abychom odsoudili takovýto způsob eh, chování, který se vyskytuje v letectví, protože nám jde o bezpečí a zdraví jak eh, zaměstnanců v letectví, eh, tak pasažerů. A nezapomínejme na to, že loukostové společnosti nejsou mezi těmi nejbezpečnějšími společnostmi světa. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A tím jsme ukončili projevy mluvčí za jednotlivé politické skupiny a nyní má slovo pan Zarianopoulos za nezařazené. Jednotné evropské nebe a strategie komise v oblasti letectví. Tady se jedná o privatizaci letectví a infrastruktur a rovněž leteckých společností. Pomysleme na privatizaci regionálních letectví. 14 z nich Eh, jsou zastavena eh, a zaměstnanci vůbec neví, jak bude vypadat jejich budoucnost. Budoucnost letectví je spochybněna. A teď se vytvářejí obrovská konzorcia řídící letecké přepravy úpravy a mají nad vším kontrolu. Je třeba zohlednit také kontrolu letectví, protože zatím se to má přenechat soukromým společnostem a to ohrožuje Řecko. My jsme přímé ohrožováni z tureckého vedení našich mořských a leteckých eh, sektorů. Chceme tady dosáhnout jednotné letecké společnosti, která by hájela veřejný zájem. A teď na hodinu a půl, eh, pardon, na minutu a půl pan Van de Kamp. Vážený pane předsedo, přeji vám i všem kolegové ráno. <clears throat> Nejprve dovolte, abych vyslovil díky panu zpravodajovi za tuto zprávu. Domnívám se, že tato zpráva velice dobře odráží to, co v současné době v Evropě v letectví chceme Zcela zjevné je, a to tady opakovaně zaznělo, že se jedná o, o sektor s obrovskými výzvami, ale znamená to rovněž odvětví emancipační. Je celá řada evropských občanek a občanů, kteří mohou teď letat na dovolenou. Je to každopádně emancipace, podle mého názoru. Čtyři témata která jsou pro mě důležitá. Za prvé, inovační síla eh, tohoto odvětví. Eh, dopravní výbor v příštím týdnu navštíví Toulouse a továrny na výrobu letadel, aby tam ještě lépe se seznámil přímo na místě, jak budou vypadat inovace v Evropě. Druhý bod. Skutečně máme pane předsedo, obrovskou konkurenci v této oblasti, která není vždycky čestná, zejména mimo Evropskou unii. A potom sociální aspekt. Také mě vadí chování výboru pro zaměstnanost. Pakliže mají spolu rozhodování ke zprávě z vlastní iniciativy, tak se nedělá žádná zpráva, která je dva a půlkrát delší než zpráva příslušného výboru. Tady nemusíme také upravovat všechny, protože i mladší piloti se zasluhují větší pozornost. Děkuji mnohokrát a nyní má na minuto slovo paní Demonte. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji paní komisařko. Letectví představuje klíčový prvek letové dopravy, což je nezbytné pro propojení Evropské unie uvnitř i na venek. Potřebujeme tedy strategické plánování pro evropská letiště, eh, abychom mohli zhodnotit eh, jak mezinárodní, tak regionální letiště. Potřebujeme ji proto, abychom mohli rozvíjet cestovní ruch, rozvoj pracovních míst a také integraci, začlenění, e, posílení e, vzdálených oblastí. Proto e, potřebujeme také veřejnou podporu pro malé letiště, které slouží především místním a nemají vliv na mezinárodní dopravu. Proto si myslím, že by státní podpora eh, zde měla být eh, pro ně a nemohou, tedy, nemohou totiž vstoupit do konkurence s jinými letišti. Děkuji. Děkuji. Pan, pan Vandalen. Dobré ráno, pane předsedo. Pan Telička se ve své zprávě velice věnuje inovacím a konkurenceschopnosti, což jsou rozhodně důležitá témata. Ovšem, letectví čelí ještě jiným, větším problémům. Upřímně řečeno, panuje tam zejména soutěž o co možná nejnižší cenu. Jde to někdy až tak daleko, že piloti sami musí platit za to, aby mohli nadále létat. Tento konstrukce nazývá pay to fly což je jak pro piloty, tak pro spotřebitele velký problém. Loni studie London School of Economics prokázala, že mnoho pilotů je příliš zatíženo, jsou příliš unaveni, stěžují si na to a letecké společnosti jejich stížnosti nebudou vůbec vážně. Ve mně to vyvolává velké obaly, obavy. Fay to fly je skutečně absurd, absurdní konstrukt a nese to sebou veliká rizika. Proto jsem rád, že některé organizace pilotů se začaly, začaly s tím, jak si, že se snaží správně spochybnit tento konstrukt pay to fly. Je velice dobré, že pan zpravodaj i tyto elementy do své zprávy zařadil, což vítám a tím, že se poněkud takto podařilo změnit přístup, budu moci zprávu podpořit. Děkuji. Nyní paní Kilenen. Drazí cestující, já bych ráda využila této situace, bych požádala paní komisařku, jakým způsobem zapracuje do zprávy využívání biopaliv, zejména druhé generace v letectví, aby se snížily emise. My pravidelně zdůrazňujeme tento bod. Chceme využívat biopaliva, ale cena je trojnásobně vyšší než cena tradičních pevných paliv. A chceme-li, a já doufám, že se nám to podaří, uskutečnit cíle pařížské dohody, veškeré akce i v rámci letectví se musí soustředit na tento bod a doufám, že komise bude pracovat takovým způsobem, abychom byli schopni zbavit se naší závislosti na, po, na fosilních palivech. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Deli. Děkuji vám, pane předsedo. Krásný dobrý den, paní komisařko. Děkuji mnohokrát panu zpravodajovi, panu Teličkovi. Sektor letectví je sektor plně dynamický. Více než o 5% ročně se zvyšuje. Co se týče CO2, tady je eh, třeba zohlednit zvyšování emisí. Tento sektor už sám o sobě reprezentuje 3 emisí CO2 z globálního měřítka. Oblast let letectví eh, je nutno nazírat také v rámci setkání COP21. Nemůžeme tady dosáhnout rozvoje, aniž bychom rozvíjeli technologie a soustředili se na nízkouhlíkové technologie. Eh, problém byl v tom, že to neregulovaný sektor je tady nekalá konkurence mezi letectvím evropským a eh, zemím kolem golfu také jsme připomněli sociální problém, eh, co se týká toho, že zaměstnanci vydělávají stále příliš málo eh, a je třeba vytvořit tedy lepší bezpečnostní a sociální podmínky. Je to sektor, který dnes eh, musí opravdu mít naši prioritu, jak v ekologickém, tak v sociálním i technologickém aspektu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní má na minutu slovo pan Prust. Pane předsedo, kolegové, máme tady 100 tisíce eh, osob a také 4 tisíce zaměstnanců ve Francii v oblasti letenství, což je významný pilíř pro hospodářství. V prosinci 2015 zveřejnila komise sdělení o letectví v Evropě. Je třeba, a to se tady činí, zohlednit mm, vyšší bezpečnost eh, v oblasti vnitrostátní přepravy, ale také v mezinárodním ohledu. Eh, musíme si uvědomit, eh, že je tady třeba snížit emise a také zlepšit strategii letectví, které by mělo být prioritou jak komise, tak jednotlivých členských států. Chci zdůraznit jeden bod – já bojuji za to, aby pravidla hry byly, byla stejná pro všechny. Zbývá nám tedy ještě eh, potírat nekalé praktiky v hospodářství Evropské letecké společnosti a naše letiště musím hájit a proto vás žádám, paní komise, abyste vypracovala nařízení proti nekalým praktikám v oblasti letectví. Eh, protože to je možnost zvyšovat hospodářskou soutěž, ale to se může podařit jenom tím, že potřeme nekalou soutěž a proto zajistíme bezpečné a solidní letectví do budoucna. Děkuji mnohokrát a nyní má na minutu slovo pan Anderson. Um, Krásné dobré ráno, úspěch. Evropané jsou cestující, a mohu proto říct, že vítám práci mnoha kolegů týkající se strategie letectví. Tato práce e, nám umožňuje, abychom konstruktivně pracovali s komisí na společném rámci pro tento sektor na základě společného evropského pohledu, tak aby společné evropské nebe bylo reálné, nehledě na jednotlivosti, které se týkají členských států. Já bych si přála Velká Británie v následujících letech byla nedělnou součástí tohoto projektu. My jako poslanci máme povinnost minimalizovat újmu na životním prostředí ze strany leteckého, letecké dopravy. A myslím, že bychom měli podporovat e, tento text. Vítáme, že dnes můžeme takto chránit i e, pracovníky v tomto sektoru. E, oproti tomu, co říkali jiní, myslím, se shodneme na tom většinou, e, že v této oblasti podnikatelské zde jsou nejisté pracovní smlouvy a to musíme řešit. Děkuji. Jako další pan Zlatovský. Szanowny panie przewodniczący, pani komisarz, branża lotnicza odgrywa bardzo ważną Pane předsedající, paní komisařko, letectví je velice důležité pro eh, růst pracovní místa v Evropské unii. Tato strategie je tedy oprávněná. Eh, Rolinky přinašejí zisk a daří se jim poměrně dobře na globální scéně, ale stejně potřebují ještě nějakou e, pomoc, například e, usnadňování bilaterální dohod. Jsem velice rád, že pan Telička věnoval patřičnou pozornost dostupnosti letecké přepravy, což je věc, která se e, která má různé podoby v jednotlivých členských státech a dostupnost je různá v jednotlivých regionech také je eh, velice důležité, aby lidé mohli používat levná spojení eh, přímo na místě. A tímto také můžeme zajistit eh, lepší hospodářskou soutěž na trhu a také fungování, správné fungování loukostových společností. Pro budoucnost letectví musíme brát jako prioritu bezpečnost pasažérů. Ale tento argument nemůžeme používat ve eh, všech eh, diskuzích, například eh, s majiteli společností. Na jednu minutu pan Kontis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové. Přihlásil jsem se o slovo, abych tady jak si propagoval pozměňovací návrh 2 po odstavci 15. Tady jde o udělování licencí 14 eh, fungujícím, dobře fungujícím regionálním letištím v Řecku. Eh, a tato licence má dostat konzorcium Fraport. To je politické vydírání, bylo to vynuceno v rámci třetího memoranda a je to v rozporu s pravidly pro hospodářskou soutěž a státní subvence z pravidly EU pro tyto dvě oblasti. Lufthansa je akcionář Fraportu a Fraport patří z velké části spolkové zemi Hesensko. A nyní byly uděleny licence pro veřejný majetek jednoho členského státu, podniku, který patří jinému členskému státu. Zároveň, zároveň tady veřejného sektoru jsou udělovány různé podmínky a také zaměstnancům v tomto sektoru. Pokud se má řecká ekonomika opět nastartovat, tak to není možné, eh, jak si se o to pokoušet prostřednictvím tím, že se rozprodává eh, veřejný majetek a proto vás prosím, abyste podpořili pozměňovací návrh 2 po odstavci 14. Děkuji. Děkuji, pane předsedající, přejmě bych rád řekl komisi, že oni vždy říkají, že se chovají integrálně eh, ke všem k tématům. A nyní jde o budoucnost dopravy, ale teď, když hovoříme o sektorálním přístupu, tak se najednou ten integrální postoj e, ztrácí. Letectví e, vidí skutečně jednostranný e, postoj, protože se zaměřujeme na nekalou mezinárodní konkurenci a některé další aspekty. Eh, ani eh, zpravodaj nezaujal plně integrální postoj. Já jsem rád, že ohledně sociálního pilíře tato zpráva byla zlepšena, zdokonalena, ale s ohledem na životní prostředí eh, v podstatě tam nic není. Nezmiňuje se tam ani pařížská dohoda a přitom ochrana životního prostředí je tak důležitá a my ji ani nezmiňujeme, což ukazuje, že integrální e, postoj se zde ještě neprojevuje a u sektorálních e, tématik bychom na to neměli zapomínat, že je třeba zvažovat ekonomické, sociální i ambientální aspekty. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní López Bernecho. Děkuji, pane předsedo. Letectví, stejně jako řada odvětví, je velice dotčeno liberalizací a také privatizací v této oblasti v členských státech. Španělsko je jasným příkladem. Privatizace ANA eh, ohrozila letecké infrastruktury, protože chtěli získat užitek na úkor kvality eh, služeb pro zaměstnance a cestujících. Liberalizací a privatizací došlo k jasnému zhoršení podmínek práce v tomto sektoru, zatímco letecké služby se zvýšily o 47% v posledních desetiletí. Neroste zaměstnanost a dočasné smlouvy a smlouvy na nulovou hodinu, na nulové hodiny se stávají běžnou normou. Je třeba začít kolektivní vyjednávání a vyslechnout si odbory, co se týče udělovaných koncesí a nebo operací leteckých společností, je třeba změnit to, že tady zatím došlo ke zhoršení pracovních podmínek. Musíme zabránit sociálnímu dampangu a prosím, nepokračujme s privatizací. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a tím jsme ukončili. Eh, projevy, které byly na seznamu řečníků a teď máme Catch the Eye, mám tady pět přihlášek, eh, všech pět kolegů se dostanou ke slovu, nejprve pan Kelly. Mikrofon. Co se týče leteckých společenství a letectví, tady zažíváme změny každý týden a já musím sklonit poklonu eh, za to, že se letectví snaží dodržovat efektivitu. Eh, já, eh, když vidím, že nás čekají vyjednávání Brexitu a Velká Británie bude vynechána z vnitřního trhu, jistě to změní situaci v této oblasti. Já tady vidím velké potíže zejména při přepravě zboží z eh, Velké Británie do evropského prostoru. Co se týče karga, to eh, bude pod velikým tlakem. A já žádám a paní komisařky a kolegy, aby zohlednili také výsledky pařížské dohody. Musíme zvýšit naše požadavky a mise, zejména ve výboru TRAN. To logo je na lepto i Grapini domnule președinte, doamna comisar. Vreau să... Děkuji vám. Eh, pane předsedající, paní komisařko, chci eh, poděkovat panu komisaři a všem, kdo přispěli k této zprávě. Jsem členka výboru pro dopravu a mm, vím, jak důležitá je doprava pro strategii eh, propojenosti v Evropské unii a dalšího rozvoje. Rada také musí prokázat politickou dobrou vůli, aby podpořila letectví. Paní komisařko, jsem si jistá, že víte, že rozvoj letectví také má dopad na rozvoj hospodářské soutěže, ekonomického růstu. A vy jste říkala, že ztrácíme 5 miliard ročně protože zaostáváme při dokončení jednotného nebe. A také musí na paměť eh, bezpečnost pasažerů. Proto se musíte podívat na to, jaká konkrétní opatření je zapotřebí uplatňovat pro bezpečnost pasažérů. Já vítám komunikační strategii eh, pro, evropskou, pro evropské letectví. Chápu, jaké jsou potíže, ale chci vidět praktické provádění eh, těchto opatření. Eh, jak jste slyšela, všichni žádáme konkrétní kroky. Pan Marias, děkuji, pane předsedo. Nová strategie pro sektor letectví musí mít za cíl podporu průmyslu a leteckého sektoru. Zejména musíme bojovat s monopoly, například Fraport, kde 14 řeckých regionálních letišť bylo nebo licence na jejich využívání byla dána právě této společnosti za velice nízký poplatek. E, dále tam byla poskytnuta podpora ve výši 580 milionů, což je vlastně zakázáno. Lufthansa je jedním z akcionářů společnosti Fraport a tím v podstatě Fraport získal v Řecku monopol a my jsme se stali jakýmsi protektorátem v oblasti cestovního ruchu. Není možné dávat licence k užívání veřejnému majetku státnímu podniku, který náleží státu, který vytváří pro Řecko předpisy v rámci memoranda. Fraport se tedy nyní stal monopolním podnikem v Řecku v tomto konkrétním sektoru a já skutečně vás prosím, abyste podpovací návrh, který navrhuje odejmutí licencí k užívání těchto 14 regionálních letišť v Řecku. Děkuji, pan Lopeš. Děkuji, pane předsedo. Strategie my ji odsuzujeme. My říkáme, jaké jsou její hlavní cíle. To je podporovat pan, Eru, pan evropský monopol v oblasti letectví, co by znamenalo ztrátu národní svrchovanosti v takto důležitém a strategickém sektoru pro rozvoj členských států. Dále by to znamenalo zhoršení vykořišťování pracovníků, protože nejsou respektována práva pracujících a jsou vypláceny skutečně velice nízké platy. Je to vše ku prospěchu nadnárodních společností, které operují v tom sektoru. Bylo to vytvořeno jimi a pro ně. Vede to například navýšení veřejných investicí v tom smyslu, aby se tady znárodňovaly náklady a privatizovaly zisky. Vše toto je opět ku prospěchu na národních společností a dobře víme, jaký dopad měla eh, liberalizace na oblasti práv pracovníků. Velice nešťastný, takže by bylo hodné změnit náš spěr a ne stále ještě více prohlubovat liberalizaci v tomto sektoru. Děkuji. Děkuji. Ještě pan Kaputo. Tím uzavřeme postup ke HDI, prosím. Děkuji, pane předsedající. Letecká přeprava je základním eh, kamenem eh, a eh, potřebujeme také prosazovat svobodný pohyb tímto mm, se v tomto sektoru. Potřebujeme k tomu vysoké kvalitativně bezpečnostní standardy pro pasažéry, ať už na eh, letišti či v průběhu eh, letu. Potřebujeme také eh, lepší využití digitálních technologií. Letectví má být součástí jednotného trhu a využívají se ale různé vnitrostátní politiky, což působí různé nepříjemnosti pro pasažéry, eh, využívá se větší množství eh, paliva, což působí eh, další znečišťování emisemi CO2. Evropské instituce musí usilovat o harmonické výsledky a dosažení prioritních cílů, jako je dostupnost tohoto druhu přepravy a jeho bezpečnost. Děkuji mnohokrát a nyní doslává, dostává slovo paní komisařka Bulc. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, mnoho záležitostí, mnoho otázek, ale dovolte mi, abych vám nejprve opět poděkovala zejména panu Teličkovi a panu Kristensenovi za skutečně výbornou, srozumitelnou zprávu, která znamenala také velmi plodné diskuse. Chci reag- ráda bych reagovala na vás na všechny, ale mám omezený čas, takže dovolte, abych se soustředila pouze na několik záležitostí a doufám, že i dále budeme mít příležitost o tom hovořit i bilaterálně, o všem, co jste tady nadnesli. Nejprve, co se týká strategie, mobility, byli jsme velice důrazní v tom, co se týká energetické politiky v letectví a co se týče používání biopaliv jako priorita v oblasti multimodality. Související s tímto tématem je také kvalita ovzduší. Multimodality jistě velice bude mít pozitivní ekologický dopad a to znamená, eh, že jsme rozvinuli koridor, pardon, 20, model z 20 koridory, eh, abychom umožnili lepší přístup k dopravě, rozvíjení významných systémů veřejné dopravy je důležitá jak z ekologického hlediska, tak se zajištím spravedlivé hospodářské soutěže mezi jednotlivými letišti. A sledujeme tento cíl. Co se týče, týče regionálních letišť, ta jsou hospodářsky velice významná, přinášejí i jiný užitek regionu, kde působí. Ale zatím se tady sledovaly komerční záležitosti a došlo ke konkurenci a v tomto novém konkurenčním prostředí mohlo narušit veřejné financování konkurenci mezi letišti. Dovolte, abych tedy tady zmínila i tento bod. Je tedy nezbytné zaručit tady férovost hospodářské soutěže mezi jednotlivými regionálními letišti a naše hlavní směry jasně ukazují, kde je možno ospravedlnit veřejné financování do mm, provozu či výstavby letišť ehm, je eh, třeba implementovat také screeningové programy, to jsou takzvané příčeky pro takzvané Eh, eh, cestující mající důvěru tento program také hodnotí úroveň rizika, která mají jednotlivci a tato záležitost je dále sledována. Eh, komise zaznamenala, že tady Eh, dochází ke zvýšení provozu eh, směrem do USA a místní orgány byly konzultovány pro to, aby se zlepšilo nakládání se stojícími, protože to souvisí s procedurálními změny v současné konfiguraci i na evropských letištích tato takzvaná pre-clearance bude dále sledována, budeme v ní pokračovat. Co se týče pladeb, vznikly nové modely, jako například pay to fly pro posádku, komise a EASA začíná jí věnovat větší pozornost této záležitosti. Myslím, že už jsem využila svůj čas, takže pro veškeré záležitosti jsem otevřena diskutovat i s vámi i bilaterálně. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Jsem skutečně šťastná, že jsme na stejné palubě, ve stejném člunu, abychom z letectví udělali veliký úspěch Evropské unie. Děkuji. to logo Děkuji, pan Talička. Uh, Děkuji. Především bych rád poděkoval kolegům Ayala Sandra a dalším. Eh, velice rád jsem s vámi spolupracoval a oceňoval jsem vaše příspěvky. Za druhé, abych zareagoval na některé komentáře, eh, paní Kovenečná říkala, že je ráda, že jsem se více zaměřil na sociální otázku. Já se obávám, eh, že Eh, neměla čas se k nám připojit ani na jedno zasedání, takže si na to nemůže vzpomínat, jak to bylo. Eh, musím tedy říci, že sociální prvek tam byl hned od začátku, ale problém byl v tom, že to stanovisko od výboru Empl bylo stejně dlouhé jako zpráva a pak je velice obtížné eh, něco takového začlenit. Eh, proto bych řekl, že je zapotřebí určitou sebedisciplínu, protože pak je pro zpravodaje obtížné něco takového začlenit. Potom musíme mít jasnou strategii, můžeme mít 20 stránek Eh, strategie, ale pak to nikdo nebude číst. Já jsem spíš proto, abychom měli strategii, která jasně poukáže na nástroje, které eh, budeme používat a kterými se nám podaří dosáhnout cíle. Například eh, propojenost je, ano, to tam je. To je právě nástroj, který můžeme dosáhnout daného cíle. Dámy a panové, já mám sen a to, že se jednoho rána probudím s rodinou či bez rodiny se rozhodnu, že někam poletím, podívám se na internet a budu mít integrovaný eh, lístek takže budu schopen eh, se dostat mm, eh, z Prahy na jiné letiště, pak vlakem eh, a posunout takto dál, takto, abych si mohl pořídit integrovaný, integrované letenky, jízdenky. A že bude bezpečnost, ale nebudu Eh, nebudu kvůli tomu eh, mít veliké obtíže, že eh, vše bude fungovat, že nebudou probíhat žádná narušování přepravy ani. A to je pro nás další cesta. Nyní jsme vykonali jeden krok a proto očekávám, že komise bude ambiciózní a že se nám společně podaří tento sen naplnit. Děkuji mnohokrát.